pane Famene a tím končíme rozpravu k tomuto tématu, milí kolegové. Dalším bodem na našem dnešním programu je prohlášení místo předsedkyně Evropské komise vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku. Je to prohlášení o Gvineji Bissau. Vysokou představitelku zde zastupuje Opět pan Tamen. Máte slovo. Pane předsedo, vážení eh, poslanci, jsem velice rád, že mohu dnes před vámi vystoupit, abych jménem vysoké představitelky paní eh, místo předsedkyně komisařky Aštonové situaci v eh, Guinea Bissau a i tu pozornost, kterou i Evropský parlament eh, věnuje. Eh, současná situace v Guinea Bissau ještě jednou jasně odhaluje pokusy zbrojních jednotek zasahovat do politické situaci v zemi. Země patří k nejchudším ve světě, zmítají problémy pašování drog, což bezprostředně ohrožuje Evropu. Řešením by bylo eh, přesvědčit eh, zbrojní jednotky, aby ustoupili a eh, předali vládu civilům a zároveň reformovali armádu. Evropská unie odsuzuje vojenský převrat, který proběhl 12. dubna. Tehdy jsme volali po okamžitém znovu nastolení civilní vlády a opětné prezidentské volby v souladu s pr- eh, se zákony země. Jsme rádi, že byla 18. května přijata, přijato usnesení OSN 2048 eh, týkající Guinea-Bissau, které eh, nastoluje jednotlivé sankce na eh, ty, jež spáchali převrat a rovněž volá po demokratickém procesu a návratu armády do kasáren. Rovněž usnesení podtrhuje, že ti zodpovědní za porušování lidských práv musí jít před soud a ti, kteří jsou e, pachateli e, trestných činů, jako například politicky motivovaných e, vražd, musí být Um, podrobení spravedlivému uh, procesu. Uh, potvrzujeme uh, silné odsouzení um, tohoto převratu a chceme, aby se řešení nastolilo v souladu s už zmíněným usnesením a voláme po ústavním řádu provádění sektory bezpečnostní, reformy bezpečnostního sektoru, boji s beztrestností s pašováním drog a e, zbrojnými zásahy do e, vlády e, považujeme za nutné nastolení mediací, která povede k inkluzivnímu řešení. Opětně voláme po propuštění všech ilegálně zadržených osob a i potom, aby militární, tedy vojenští vůdci opustili zemi. Evropa už přijala sankce proti šesti členům z vojenského vedení, eh, zmrazení aktiv a zákaz cestování a eh, je ochotná postoupit i dále. Není možné svévolně eh, potírat eh, občanské svobody, zneužívat veřejné prostředky. Pozastavili jsme už v loni většinu své pomoci a hlavní podmínkou pro její obnovení je reforma sektoru bezpečnosti. Obavy působí i zhoršující se eh, bezpečnostní situace a neustále riziko násilí. Dále obavy činí i způsob, jak se může případně předat vláda zpět do rukou civilistů je, e, armáda je e, neustálou hrozbou a její reforma je absolutní nutnosti. Ti, kteří jsou zodpovědní za protiústavní jednání, případně za trestné činy, musí, být, e, musí stanout před soudem. Armádě nesmí být nikdy povoleno, aby diktovala něco politikům. My poslední politický vývoj velice pečlivě sledujeme a myslíme si, že zde musí mezinárodní společenství stát jednotně a e, musíme e, se snažit za spolupráci s partnery e, na mezinárodní scéně mobilizovat finanční i politické podporu, která Guinea-Bissau umožní navrátit se k demokratickým procesům. Určitě by mohla vzniknout rada, která by tu, se touto situací zabývala. Děkuji, pane Vanene. Jako e, další máme představitele politických frakcí a začneme představitelem EPP, křesťanskými demokraty, pan Auro Rančel, dvě minuty. Děkuji za slovo, pane předsedo. Ministře, První věc, o které jsem chtěl promluvit, je to, že je velice smutné, že rozprava takové důležitosti zde postrádá paní baronku Eštenovou, že mezi námi není. Ano, opět musíme vést tuto rozpravu s jejím zástupcem. Rád bych vyjádřil solidaritu a podporu lidu Guinea-Bissau, lidu, který byl systematicky mučen politickou nestabilitou, nedostatkem demokratického procesu, masivní negativní situaci v oblasti bezpečnosti, jako kdyby chudoba sama o sobě, nesta- sama o sobě nestačila. EPP od samotného počátku monitorovala tuto smutnou situaci a je opravdu šílené, že měsíc poté, co jsme, že až měsíc poté, co došlo k tomuto konfliktu, k této situaci, konečně organizujeme debatu o této zemi. Znamená to, že v podstatě nikomu neleží osud této země na srdci. Ano, protože prostě nás tam nečekají žádné ekonomické zájmy, které by mohly přitáhnout pozornost Ameriky, Evropanů či světa k problémům této země. Ovšem, pokud potřebujeme nějakou motivaci, pokud politická nestabilita a chudoba není dostatečným důvodem pro obrácení naší politické a humanitární pozornosti tímto směrem, tak by nás měla probrat otázka další metly, která ničí tuto zemi, a to je obchodování s drogami, protože to má dopad i na Evropu Evropu a ostatní země světa. To by nás mělo dostat všechny na jednu loď, proto bychom měli jednat opravdu rozhodujícím způsobem je není žádných pochyb o tom, že Africká unie či země portugalsky mluvící země mohou jednat rovněž ovšem. Rezoluce nestačí, potřebujeme přejít ke konkrétním činům, potřebujeme být účinnější, potřebujeme intervenovat opravdu efektivně v této zemi. Je to naše morální povinnost. Myslím si, že Evropská unie, pokud jde o naše zásady či principy, je na tom dobře, ovšem pokud jde o skutečné konkrétní kroky, tak opravdu se nevedeme až tak dobře a proto volám potom, aby komise i rada udělala něco konkrétního. Děkujeme, říká pan předseda. Pokračujeme v portugalštině, protože zde máme za socialisty a demokraty, paní Gomeš, která má dvě a půl minuty. Pane předsedo, Dovolte, abych nejprve vyjádřila svou solidaritu s obyvatelstvem Gvineje Bissau, které trpí pod koloniálním útlakem. Evropská unie dopustila chybu chybu, že stáhla svou pomoc a stáhla své mise v sektorech bezpečnosti pro Gvineu Bissau, eh, zejména v souvislosti s politickými vraždami, ke kterým došlo v roce 2010. To byl ten okamžik, kdy se měly posílit mise tak, jak jsme to předpovídali. Ale, pane ministře Vamené, nezbytné je, eh, aby vojáci se vrátili, by hájili občanské obyvatelstvo, ale to rozhodně nepřispěje ke znovu obnovení ústavního pořádku, eh, protože tady má stále velkou vliv eh, velký vliv organizovaný zločin, zejména obchod s drogami eh, když se podíváme na usne, příslušné usnesení OSN, které zavádí sankce a vyžaduje obnovení legitimních vládních složek a také pana prezidenta Romena Pereiry. Je třeba, abychom apelovali na to, aby se zavedlo respektování lidských práv, protože není tolerovatelné, aby v Gvineje Bissau se podporovali pučisté a umožňuje se jim udělat, dělat takové věci, které opravdu porušují ústavní pořádek. Gvinea Bissau je také eh, naším vlastně partnerem v rámci AKP a je třeba, aby tady se hrálo i OSN a další organizace svou roli, aby zahájili záchranou operaci pro zemi, která je skutečně na okraji propasti. Je třeba vojensky pomoci návrat legitimního premiéra. A kromě toho chceme, aby došlo k smírčí politice, aby se chránilo obyvatelstvo Guinea-Bissau před tímto zjevným útiskem a aby se také podporovaly akce, které pomohou obyvatelstvům a zemi přejít z chudoby. Zájmem Evropské unie je, aby podpořila bezpečnost Gvinej Bissau v zemi, kde drogová kriminalita jde ruku v ruce s terorismem. Děkuji vám. Děkujeme, říká pan předseda. A nyní za zelené Luis Tavárež máte dvě minuty. Děkuji za slovo, pane předsedo před měsícem. měsícem. Zde mezi námi byla paní baronka Aštanová a já jsem veřejně vyjádřila lítost, e, že ona tak rychle eh, rozhodla o Repsolu u Argentíny, ale v případě Guinea Bissau se nevyjádřila a nyní znovu po měsíci se musíme vyjádřit ke Guinea Bissau, nebo chceme a paní Aštonova ani tentokrát tady není, což dokazuje to, co říkám já i kolega po Ranže, totiž, že se zdá, že eh, Guinea-Bissau je prostě po zbytek světa neviditelná. Lidé nechtějí ani vědět o tom, že jsou státy, jež selhaly, nechtějí vědět o jejich vojácích, o tom, že je pašovat, pašeráci drog vytlačují za hranice společnosti, ale my se o Gvineu Bissau musíme postarat. Prezident je v současné době v Portugalsku, snaží se získat podporu eh, proto, aby vojska předala vládu do rukou civilistů. Resoluce usnesení 2048 OSN hovoří jasně, co je třeba udělat, jak může EEAS se k tomu připojit. No, problém nespočívá v tom, že bychom nebyli schopni k tomu něco prohlásit, ale proč nemůžeme udělat něco konkrétního, například svolat bilaterální zasedání, kterého se bude účastnit ECOVAS, proč nejsme schopni zastavit svou politiku legitimizace eh, těchto eh, vojenských chund a připouštíme, aby jimi zvolený prezident prostě úřadoval. Musíme se sami zasadit o provádění usnesení OSN o vyslání mírových jednotek do Guinea-Bissau. Eh, z pohledu Evropské unie se pak musíme vrátit eh, k výchozímu bodu a sami řešit problémy, které jsme eh, tam způsobili, že jsme stáhli své mírové jednotky v minulosti a zastavit vojska, aby už neposilovala v zemi svůj vliv a aby se z toho stala konkrétní podpora. Děkuji. Děkuji. A nyní jménem EKR prohovoří pan Tanok na dvě minuty. Pane předsedo, e, od doby 70. let, kdy se Guinea Bissau e, vysvobodila z područí Portugalska, je tato země ve stavu neustálého konfliktu mezi civilním a vojenským obyvatelstvem a, a e, je um, Eh, objevují se tam často politické vraždy. Eh, moje politická skupina odsoudila už minulý měsíc eh, vojenskou chuntu a ECOWAS je třeba poblahopřát, že reagovala rychle. Ehm, opatření, jež budou posilovat bezpečnost, odsuzování vojenských jednotek, hrozba hospodářských sankcí, údajně opravdu vedla k řešení a stabilizuje eh, situaci. Právě jsem se doslechl, že eh, militární eh, vojenská chunta předává vládu civilistům a že se brzy mají konat volby. Pokud je to pravda, tak musíme být rádi. A EU by měla tuto novou před přechodnou vládu podpořit eh, i konkrétně. Eh, nesmíme ztrácet ze zřetele, že eh, stabilizovaná země je v zájmu i západní Evropy, protože bohužel je tato země právě odpovědná zejména za pašování nebo pomoc pašování kolumbijského kokainu do západní Evropy, což i u nás znovu podporuje organizovaný zločin. My tedy musíme bedlivě sledovat vývoj v této zemi a uplatňovat i hospodářský tlak, aby eh, se z Guinea Bissau stál eh, stát, eh, eh, který bude fungovat a nikoli narkostát, případně selhávající stát. A my musíme jednat odhodlaně, abychom zajistili, že demokracie, občanská práva budou platit pro všechny. Souhlasím s kolegyní Rito Vares, že by tady měla být baronka Aštonová, ale proč tady nemůže být nik, Scott místo ní, který za Afriku odpovídá v jejím úřadě. Děkujeme, pane Tanoku. A tím jsme ukončili zástupce politických frakcí a dostáváme se k řečníkům mimo politické frakce. Pan Fejo má dvě minuty. Děkuji za slovo, pane předsedo. Rozpráva, kterou dneska odpoledne vedeme, je rozprava, která vyplynula z toho, co se stalo 12. čtvrtý, došlo k vojenskému puči, došlo k začení premiéra, prezidenta, Národní rada se prosadila nedemokratickým, nelegitimním způsobem. Kina Bissau je se nachází v opravdu v obrovských problémech, je to nesmírně křehká situace, tato země potřebuje pomoc, pokud chceme, aby se opětovně z této země stala legitimní země, legální země, potřebuje mezinárodní pomoc. Mezinárodní komunita ovšem jaksi nenaslouchá. Mezinárodní společenství poslouchá pučisty a tragicky to není poprvé. K, by se k tomu již došlo v minulosti, kolegové hovoří o tom, že je to v podstatě taková neviditelná země v očích mezinárodního společenství a bohužel to tak zřejmě bude do budoucna. My chceme, aby se s ní stala viditelná země i u nás v očích Evropského parlamentu. Nemůžeme skončit pouze u vzletných slov. Vím, že ostatní politické frakce připravují rezoluci v tomto ohledu a pokud se bude hlasovat, o, pokud se teda odhlasují tyto rezoluce, poté musíme zajistit, aby ehm, došlo k informovanosti všech o závažnosti situace na místě. Musíme konečně jednat a proto volám potom, aby vysoká představitelka, která zde není dneska odpoledne, aby se vyjadřovala velice jasně, aby skutečně velice jasně nastínila cestu, kterou musí Guinea Bissau nastoupit. Podporujeme legitimní orgány eh, v Gineji Bissau, podporujeme boj proti obchodování s drogami v této zemi i v celém regionu. Toto je, co musíme jasně vyslat jako náš signál a doufám, eh, že rada, bude rada vystoupit v tomto ohledu i na konci naší debaty a že nastíní cestu k nejbysal do budoucna. Děkujeme. Říká pan předseda, dalším řečníkem je pan Šťastný. Máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. 12. čtvrtý jsme obdrželi ne až tak překvapivé zprávy z Afriky od 98. roku už došlo ke čtvrtému puči v Guinea Bissau. Všechno ve jménu stability a bezpečnosti. Výsledky jsou ovšem um, jiné, než o, o tom hovoří tyto cíle. Celý kontinent, celý region, tato země je méně bezpečná, je tam více chudoby, nepokojů, násilí. Je to začarovaný kruh, který musíme zastavit a zvrátit. Guinea Bissau potřebuje vnější pomoc. A rada Eh, ekonomická rada západní, no, západních eh, afrických států, eh, Africká unie, jakož i Evropská unie a OSN musí pomoci. Stabilizace této země by měla být naší prioritou. Efektivní právní stát, zlepšená, zlepšené vzdělávání, sociální soudržnost bude stimulovat investice i růst toto je cesta, kterou by měly prosazovat všichni, všechny zúčastněné strany. Pokud vojenští představitelé by Bissau leží na srdci eh, jejich občané, měli by poskytnout vůči roli. Pokud tomu tak nebude, mezinárodní společenství by mělo dostatečně tlačit, vyvinout tlak, který by umožnil potřebné změny 24. přišla paní Eštonová s prohlášením, které jasně odsoudil tento vojenský převrat a to je první krok správným směrem. Děkuji vám za pozornost. Děkujeme, říká pan předseda a nyní má slovo pan Kačmárek. půl minuty. Pane předsedo, vážení zhromáždění, eh, puče obvykle opravdu škodí chudým státům a stěžují život i jejím obyvatelům. Situace v Gineji Bissau je však velice typická, protože eh, k tomuto převratu došlo přesně před druhým kolem prezidentských voleb a v tom prvním kole dostal kandidát vládnoucí strany 49% hlasů. Odrazilo se to i velice negativně na eh, hospodářských odvětvích, nejspíše na Eh, obchodu eh, oříšky kešu, což činí u Guinea-Bissau 80 vývozu a jejich eh, sběr začal v polovině dubna a ceny jsou tak nízké, že většina pěstitelů vyčkává. A ti, kteří se je prodat snaží, tak se to snaží učinit v Senegalu. Je to důležité, protože těžba nebo eh, pěstování narkovce má vliv na životní standard tisíců rodin a v důsledku eh, takovéto krize nefunguje celá řada státních institucí, banky a tak dále. Co je dále charakteristické? Totiž, že eh, funkce prozatímní Eh, eh, vládních úřadů eh, plní opozice, což pozorovatele uznávají za možnou nějakou dohodu ilegální mezi armádou a opozicí, což stěží návrat k demokracii. Děkuji, pane Kačmarku. A Další eh, konečný řečník v této části, pan Ferreira, na dvě minuty. Děkuji. Děkuji mnohokrát, koordinujeme mm, naše politiky, ale zatím tady nevidíme žádné východisko z této obtížné situace. Je třeba aby se zaručilo, aby obyvatelstvo eh, mohlo za externí pomoci se vymanit z obtížné situace, do které byly uvrženy na základě puče. Také je důležité odmítnout jakékoliv rozhodnutí, eh, které se eh, snaží konkretizovat důvody pro vojenský puč. Je třeba aby gvinejské obyvatelstvo, které je zadržováno ve věznicích, bylo propuštěno. Je třeba, aby se opět vrátila práva také bojovníkům za lidská práva, kteří byli uvrženi do vězení během vojenského puče. Ehm, bohužel tady jsou protichůdné zájmy a musíme vyslovit naši plnou solidaritu s gvinejským lidem a skutečně volat po nezbytných opatřeních pro zlepšení situace obyvatelstva, které se dostalo do alarmující situace na základě vojenského puče. Chybí tady léky, potraviny, léčiva a pohonné látky. Nemůžeme ignorovat tuto situaci, zejména proto, že v této obtížné situaci je třeba, abychom také dostali naší odpovědnosti. Obtížná situace v této země vlastně odráží eh, také špatnou politiku Mezinárodního měnového fondu a Světové banky. Eh, vždyť my jsme také ekonomickým partnerem, to znamená, že je třeba zahájit taková opatření, která by zlepšila situaci gvinejského lidu. Děkuji vám mnohokrát, pane Ferrero, a nyní se dostáváme eh, k procesu Catch the Eye. Je tady pouze jediná přihláška, čili dávám hned slovo paní Dačezvu. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedu. Gvina Bissau již celou řadu let se potýká s nestabilitou drogovými obchody a násilím. Puč, který vedl ke zhoršení situace ničemu neprospěl. V současné době je třeba bojovat zejména proti násilí, proto je dobré, že došlo k podpisu dohody pro východisko z krize a pro přípravu přechodu k občanské správě státu. Jde o obnovení ústavního režimu v zemi a o zahájení opravdového přechodu směrem k demokracii. Solidarita mezinárodního společenství je přitom zásadní vítám schválení usnesení 2048 bezpeč, Radou bezpečnosti OSN a také si vážím konstruktivní role ECOWAS, která odsoudila tento vojenský puč a která minulý týden zahájila také mírová jednání a apeluji na vysokou představitelku komisi. Děkuji vám mnohokrát a nyní dávám slovo panu Vámenovi ve jménu Rady, aby završil naši debatu. Prosím, máte slovo. Thank you, Mr. President. Děkuji za slovo, pane předsedo, a rád bych poděkovala všem poslancům, poslankyním za opravdu eh, velice konkrétní příspěvky, za jejich obavy ohledně situace v Gvineji Bissau. Než odpovím za vysokou představitelku, dovolte několik poznámek k tomu, jaký má dnešní program. Vysoká představitelka prostě rovněž je jenom člověk, může být pouze na jednom místě v jednom okamžiku a dneska je v Bagdádu, vede tam jednání s Iránem ohledně nukleárního programu. Proto si myslím, že je snad pochopitelné, že mezi námi není, jak už se o tom eh, má rovněž pan kolega, který je zde v, v Mauretánii a proto nemůže být přítomen osobně. Pokud je o Gvineu Bissau, pokud potvrdí se to, že společně s principy mm, podpory um, demokratického rozvoje je naší prioritou znovu ustanovení eh, ústavního pořádku a samozřejmě i eh, mm, volebního pořádku, demokratického volebního pořádku. Eh, jakým způsobem to provedeme, to zatím není jasné kompromis možná nevyřeší všechny otevřené záležitosti. ECOMAS by měl pokračovat v mediačním úsilí, měl by se snažit rychle ukončit tuto neudržitelnou situaci Guinei jako Bissau. Toto musíme udělat společně s OSN, Africkou unii, komunitou um, portugalsky hovořících zemí a ostatními mezinárodními partnery, tak aby stabilizační strategie reagovala efektivně na kritické záležitosti, včetně implementace sektoru uh, bezpečnosti, boj proti beztrestnosti, boj proti obchodování s drogami a za podporu sociálního a ekonomického rozvoje. Těším se na rezoluci, kterou váš parlament v tomto ohledu přijme. Děkuji za slovo, pane předsedo. Děkuji, pane Vamene. Tímto uzavírám debatu, rozpravu na toto téma. Pouze pár eh, sdělení. Eh, polská vláda eh, požádala o zbavení imunity pana Jaroslava